Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Dámy a pánové, já vás požádám, abyste se posadili. Okay, I open uh, the today's meeting. A zahajuji dnešní jednání výboru REGI. Začneme přijetím programu jednání. Doufám, že ho můžeme považovat za schválený. Tímto je pořad jednání přijat. Pokud je o sdělení předsedkyně, já žádná sdělení nemám pro dnešek a doufám, že po zasedání koordinátorů a poté, co padnou určitá rozhodnutí, budeme moci eh, něco odprezentovat v rámci bodu sdělení předsedkyně, ale to je tedy na později. A nyní tedy pojďme hned k hlavnímu pořadu jednání. Dnes dopoledne musíme probrat dvě velmi důležité zprávy. Politika soudržnosti a tematický cíl podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. Naším zpravodajem je pan Novakov. Máme tady také stínové zpravodaje, eh, zástupce ostatních výborů a komise a já dávám slovo panu Novakovovi, aby odprezentoval svoji zprávu. Dnes tedy proběhne debata nad návrhem zprávy a na konci této debaty navrhneme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to pondělí 26. března odpoledne. A nyní dávám slovo panu Novakovovi. Děkuji velice, paní předsedkyně. Dobré ráno, kolegové. Já jsem nikdy nebyl lékařem, takže nikdy jsem nechodil na medicínu a nemám představu, jak pomoci, jak poskytnout první pomoc, ale vím, co lékaři musí udělat, aby někomu pomohli. Za prvé musí vyhodnotit situaci a najít diagnózu. A já jsem to přenesl na politiku soudržnosti a chci tedy analyzovat, co by měla politika soudržnosti udělat proto, aby se zlepšila dopravní infrastruktura v Evropě. Myslím si, že současná situace je poměrně depresivní. I když jsme nevystřelili kabriolet na měsíc eh, díky eh, politice soudržnosti, přesto my, a když říkám my, mám tedy na mysli politiku soudržnosti a lidi, kteří v ní věří, jsme přesto významně přispěli k zlepšení dopravní sítě v Evropské unii. A ta zlepšení jsou tak velká, eh, že tady tento pokrok je, nemá obdoby v, v období po druhé světové válce. Já jsem použil pro to vyhodnocení různá kritéria. Kladl jsem si otázku, proč je to tak důležité, proč investice do infrastruktury mají tak obrovský dopad na životy lidí. Když totiž vykročíte z této budovy, podíváte se, jak to vypadá na dálnici do Waterloo, vidíte, že je předspaná osobními i nákladními automobily, autobusy a zkusíte si představit, že vlastně v každém tam vozidle sedí živý člověk. Někdo se vrací eh, k rodině, někdo jede do práce a je důležité, aby tady byl v bezpečí. Myslíte, že těto lidé, kteří prostě užívají auta, dokáží opravdu vyhodnotit eh, přínos eh, tohoto pokroku? To například, že díky eh, přímějším a kratším cestám se snižují emise CO2 a další aspekty. Já myslím, že nemůžeme schovávat hlavu do písku a rozlížet se po světě, no, po tom, jaké iniciativy existují jinde, protože nyní se nacházíme v klíčovém bodě, kdy se musíme rozhodnout, kolik budeme investovat do našich politik, včetně dopravy. A já vím, že se jistě objeví hlasy, které budou volat po tom, že prostředky musí jít především do té či jiné oblasti. Já jsem ale přesvědčen, že právě doprava by měla být prioritou do budoucna a to za jakoukoliv cenu. Já vím, že to není lehké. Jednou My jsme přistoupili k Evropské unii, čeká se od nás, že vybudeme infrastrukturu, chybí nám k tomu prostředky, ale přesto se snažíme. Zvláště země, které přistoupily později, v tomto ohledu závisí na, podpory, na podpoře z Evropské unie. Investice v oblastech daleko od Bruselu, tam nejsou jenom proto, eh, jako taková službička pro místní obyvatelstvo. Most přes Dunaj mezi Bulharskem a Rumunskem nepoužívají jenom Bulhaři a Rumuni. Přispívá to k ekonomice celé Evropské unie, protože přes tento most eh, proudí nákladní automobily ze všech eh, možných zemí, počínaje Holandskem, Českou republikou a dalším, Polskem a dalšími. Já jsem začala svůj výklad tím, že nejsem lékař a možná jste si kladli otázku, proč používám tuto analogii. Já si totiž myslím, že dopravní infrastruktura vypadá v podstatě podobně jako krevní oběh. Máme-li mít opravdu eh, dobře fungující zdravou Evropskou unii, potřebujeme, aby její krevní oběh dobře fungoval. Můžeme samozřejmě říkat, že potřebujeme nastavit určité poměřitelné standardy kvality života v každém regionu. A, ale že chybí prostředky na vybudování lepší dopravní infrastruktury v těchto regionech. Investice, zvláště do příhraničních oblastí, jsou důležité, protože více než 8 milionů lidí a tedy občanů, může díky nové dopravní infrastruktuře cestovat rychleji a i když se to nedá spočítat, jistě také ušetřila mnoho lidských životů. To si musíme tedy opakovat ve chvíli, kdy se znovu rozběhne debata o víceletém finančním rámci, rozpočtu a tak dále. Nesmíme zapomínat na to, co už se podařilo a co je ještě potřeba. tuto chvíli tedy jsou ty debaty víceméně politické, ale já si myslím, že by měly být vedeny spíše v duchu ekonomických úvah. Já vím, že my jsme politická instituce, ale tam, kde jde o železnice a dálnice, potřebujeme střízlivý, pragmatický přístup a investovat tam, kde je to nejvíc potřeba. A nesmíme se nechat ovlivňovat jen je pouze těmi místními politickými eh, zájmy. Všichni, kdo tady sedíme, víme, proč je důležité mít možnost cestovat z Amsterdamu do Varny po dálnici. Jak důležité je to pro podnikání, jak důležité je to pro turisty, pro služby, prostě pro lidi. V Africe, eh, na africkém kontinentu se nachází více než 50 států a když se jejich občanů zeptáte, k, kdo jste, řeknou vám, já jsem Afričan a pak teprve jmenují ten konkrétní stát. A já, já doufám, že eh, jednoho dne, až se takhle zeptáte někoho v Evropské unii, tak řekne, já jsem Evropan a pak teprve Bulhar, Polák, eh, Holanděn a kvalitní dopravní infrastruktura k takovému postoji může významně pomoci. protože vždycky budeme potřebovat větší přístavy, širší dálnice, rychlejší vlaky. No, žijeme v materiálním světě, takže na tuto prioritu nesmíme zapomínat. A já myslím, že to, čeho jsme dosáhli do posud, je opravdu skvělé nikdo v historii lidská, lidstva nedosáhl během mírového období takové míry solidarity a propojenosti, propojenosti mezi státy. A ty přínosy jsou evidentní. Takže e, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů už byla zmíněna. Vy se můžete tedy podívat na to, jaké závěry dělám ve svém stanovisku co si myslím o dotacích z různých fondů, co si myslím o dopravní infrastruktuře a já doufám, že tedy eh, mě podpoříte a že za pár měsíců, až se rozběhnou ty debaty o tom, kolik investovat do dopravy, si na moje stanovisko vzpomenete. Děkuji. Děkuji panu Novaku a nyní stínový zpravodajové. A poté pan Klutovský který je tedy za výbor TRAN. Výbor TRAN se rozhodl také vypracovat stanovisko k tomuto stanovisku podle pravidla 53+. A nyní tedy ještě, mm, takže tedy zástupce výboru TRAN bude mít možnost po, promluvit po stínových zpravodajích. A nyní zástupce stínových zpravodajů, pan Pikola. Děkuji, paní předsedkyně, že eh, z Fondu soudržnosti bylo, byly investovány obrovské prostředky na zlepšení konektivity mezi třeba také zdůraznit v tomto stanovisku. Například v rámci tohoto rozpočtového období 50 eh, plánovaných kilometrů úplně nové výstavby jich bylo postaveno 16. My potřebujeme zlepšit především eh, přeshraniční aktivita. Navzdory velkému objemu investic čekáme, že objem nákladové dopravy vzroste o 80 a objem osobní dopravy o 50 režimu dopravy tak, abychom tedy přispěli i k naplnění cílu v boji proti klimatickým změnám. Ze všech těch... Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl hovořit jménem pana Poremby a poděkovat především panu zpravodaji. První sektor je jedním z nejdůležitějších eh, sektorů. Sektor, eh, který umožní růst Evropy, posílí konkurenceschopnost regionu. Už to východní a západní Evropě není rovnoměrně rozvíjena a právě proto je zapotřebí ještě učinit mnohé, aby eh, byly i zde dálnici do Burgasu, a e, na e, modernizační projekt e, železnice mezi Krakovem a infrastruktury v Evropě je zásadní. Vždy budeme potřebovat dobré komunikační spoje, budeme potřebovat kvalitní silnice, kvalitní žravy. Děkuji. A teď Alina, prosím, máte slovo. Děkuji. A nejprve bych chtěla je tady jeden zásadní eh, aspekt, eh, když hovoříme o sociálních a ekonomických modelech eh, v oblasti globalizace, z hlediska konkurenceschopnosti jednotného trhu, z hlediska úsilí o modernizaci a těchto infrastruktur. Je jich zapotřebí víc. I když jsou dlouhodobě udržitelné, tak si myslím, že je asi zapotřebí navrhnout určité věci, abychom snížili za potřebnost těchto infrastruktur. Je tedy eh, třeba myslet na udržitelné eh, možnosti, které zatím nejsou plně využívány. Hospodářský model by měl být decentralizovanější, vyváženější, aby umožnil eh, lepší rozdělení dopravních úloh pro hospodářství i e, společnost. A pak je tady rozdíl mezi venkovem a městem, otázka e, příliš velkého zalidnění některých oblastí na úkor jiných, které jsou e, vylidněné a Evropský eh, fond pro strategické investice v Junckerově plánu a investice, eh, kde se kombinuje soukromý a veřejný sektor, by měly být mobilizovány. Soukromé fondy by měly být opravdu mobilizovány víc, nejenom veřejné zdroje. A není možné eh, v tomto být nečinný. My máme například nedávný příklad ve Španělsku, víc jak 2 miliardy eur byly vydány na dálnice, které byly postaveny ze soukromých soukromých zdrojů a e, kdo e, potom za to platí nejvíce, jsou to španělští občané. Tato zpráva, kterou máme před sebou, navrhuje, aby některé soukromé subjekty využili svých prostředků e, pro hospodářské obchodní činnosti a pokud by to nefungovalo, tak bychom tam potom nalili veřejné prostředky, abychom zmírnili ty ztráty. Já se omlouvám, ale s tímhle naprosto nesouhlasím. Tady by nemělo existovat, tak, neměl by existovat takovýto přístup, je také třeba myslet na sociální hodnotu, environmentální hodnotu a je třeba myslet víc na účast občanů při přijímání rozhodnutí e, s přímou účastí, e, e, na, kterých by, na které by se podílely <clears throat> místní celky a regionální celky. Jedině tímto způsobem se zajistí, že tyto infrastruktury budou předmětem skutečné veřejné e, rozpravy a že bude zajištěna rentabilita. Uvidíme také, jaké jsou dopady na životní prostředí. Za práva také říká, že strukturální fondy by se měly více soustředit na méně rozvinuté oblasti. A hodně se tady klade důraz na teritoriální spolupráci a konektivitu. Rovněž eh, eh, je zapotřebí, aby tady zůstaly dotace jako hlavní ekonomický zdroj vzhledem k finančním nástrojům. Tady je třeba především dát prioritu veřejné dopravě pro cestující a klást důraz na dopravu železniční, ať už se jedná o dopravu zboží či osob, protože železniční doprava je nejudržitelnější dopravou a dopravou nejčistší životní prostředí. Ráda bych také, abychom se soustředili na ty železniční spoje, které jsou jsou konvenčního charakteru a jsou opuštěny, protože to umožňuje udržet soudržnost teritoriální a sociální a také je to e, způsob, jak bojovat proti odlidňování určitých oblastí. Potřebujeme vzít e, v úvahu energetické cíle, environmentální cíle a výsledky pařížské dohody. Musíme víc chránit životní prostředí a dbát na udržitelnost e, dopravních prostředků a musíme rovněž zlepšit silnice, eh, aby byly bezpečnější a abychom se vyhýbali více nehodám. Zároveň je také zapotřebí eh, obhajovat kvality eh, pracovních příležitostí a pracovních podmínek, aby byly důstojné pro všech, kteří pracují. Jsou některé pozměňovací návrhy a čekáme na další debatu. Děkuji. Pan Hope jménem stínových zpravodajů. Pirmininkė, tak, aby se lidé mohli být jistí, že když používají takový vlak, tak vlastně přispívají k politice. Já myslím, že bychom se nad tím měli ještě více zamyslet. A děkuji. A nyní dávám slovo panu Zlotovskému. Bulharská a Romunská má dopad, mají dopad na řidiče kamionů e, německých firm. Je to opravdu velmi propojené a modelování e, sítí, dopravních sítí napříč Evropou je opravdu zcela zásadním krokem, který nám umožní maximálně těžit ze všech e, našich investic, protože to, co se nám na první pohled jeví jako lokální záležitost, se může projevit e, království a tady jsme právě řešením těch nedostatků Eh, ucpaných koridorů eh, vyřešili i problémy mnohem eh, méně bohatých dalších regionů ve Spojeném království, protože ta propojenost se projevila nesmírně pozitivně. Takže investice do těchto oblastí jsou opravdu zásadní. A co je také velice důležité, ty, ta neřešená místa eh, samozřejmě eh, produkují i velké eh, problémy v životním prostředí. Potřebujeme se také sledovat, potřebujeme také sledovat důkazy, ty e, problémy na e, železnicích e, jsou stejně důležité a stejně závažné jako problémy na silnicích a ucpané silnice si nezadají s přetíženými železničními uzly a někdy jsou tyto druhé problémy méně viditelné. A co bych chtěl ještě říct, eh, je, že bychom měli přesunout eh, dopravu z letecké na železniční. Jsou určité vzdálenosti, kde to je nepochybně výhodnější a zajímavý příklad eh, koleg za mnou to jenom může doplnit zelená energie je v mobilech a v dalších dopravních zařízeních, eh, protože investování do budoucnosti bude znamenat eh, také investovat do zelených eh, sítí, zelených silničních sítí. A tady si musíme do zásadní pozitivní důsledek a když se dívám na tu zprávu, tak si myslím, že tady e, se e, dají věci ještě trošičku rozšířit jedním či dvěma konstruktivními pozměňovacími e, návrhy. Každopádně už teď děkuji kolegovi i za tuto diskuzi. Dalším řečníkem je pan Van Nistelrooy. Ano, děkuji. Děkuji také za prezentaci dnes ráno našemu zpravodaji a už toho bylo hodně řečeno. Byla to frakce EPP, která požádala o tuto zprávu a e, jedná se o zprávu o provádění e, těch opatření. Zprávu, která se zabývá e, vlastně těmi konkrétními kroky. Když se podíváme na to, že 1,80 miliard eur je vydáno právě na fond soudržnosti, na tyto záležitosti, tak je to opravdu, opravdu hodně. A my e, jsme tady změnili ten, e, posunuli jsme ty tematické e, projekty a toto je důležité si říct, že ta eh, finanční eh, obálka tady zůstává a dopravní eh, politika Unie je stále, ve, stále skloněvaná ve smyslu soudržnosti. Na výboru REGI jsme také řekli ano těm 11 milionům, které byly převedeny na Connecting Europe Facility tady musím říct, že existuje určitý mechanismus, který umožnil, že země byly schopny vydat tyto prostředky na své vlastní návrhy e, do roku 2018. Je to tak stanoveno a pak e, by eh, do toho mohla vstoupit možná centrální Evropská komise. A tady musím říct, že jsme zaznamenali velmi pozitivní eh, vliv eh, takového nového přístupu členských států, které se víc dívají přes hranice, více snaží sladit své politiky s těmi dalšími, mnohem víc než v předchozím období. Takže bychom možná mohli trvat na to, aby především část toho eh, hlavně eh, fondu soudržnosti v tom budoucím období byla eh, věnována na tento mechanismus tak, aby to bylo vlastně spojeno s politikou dopravního sektoru, s CEFem a aby to přinášelo lepší výsledky než v minulosti. Jde o kombinaci těchto dvou nástrojů, Eh, od Evropské komise a o tu synergii, kterou eh, tímto způsobem vytvoříme. A je to přesně to, co jste říkal Andrej eh, Novakovi v, v začátku <clears throat> pokud jste propojeni, tak je to dobré, můžete prosazovat další rozvoj. Pokud ne, tak se rozvoj nekoná. Takže po rozšíření Unie doprava a infrastruktura představovaly hlavní priority a ono tomu tak je stále. E, takže teď je třeba myslet na to, že do budoucna musí být e, toto ještě více diverzifikováno, jak také vyplývá z naší rozpravy o silniční a železniční dopravě. Takže mysleme na to, na to sdělení, které bychom mohli vyslat. Necháme tento systém e, funkční, myslím teď na SEF, a já bych byl pro, pokud se e, shodneme na tom, že to tam můžeme zapracovat jako naše přání, tak to možná může hrát docela zásadní roli v budoucím víceletém filmu. Slovo zástupci Evropské komise, panu e, Leinerovi. Děkuji. Děkuji, děkuji za to, že konkrétní čísla o investicích z Fondu soudržnosti a ER E DF, které hovoří o tom, že jen velmi málo projektů bylo, že nyní tedy vlastně ten objem investování a počet projektů v oblasti dopravní infrastruktury pomalu roste. Na konci roku 2017, tedy čtyři roky po zahájení programu, byla ta míra projektů do dopravy 61 procent u projektů typu investic do infrastruktury, infrastruktury TNT, tam to bylo 62 a celkem tedy to bylo, nebo průměrně a u všech typů projektů investic do dopravy to bylo až 66%, což si myslím, že ukazuje na poměrně efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Děkuji, děkuji za toto vyjasnění. To byly připomínky k návrhu zprávy a nyní má slovo opět pan Novakov, aby okomentoval. Děkuji, bylo mi potěšením vyslechnout si připomínky kolegů a to je právě na práci tohoto výboru tak pěkné. Máme možnost vyslechnout si návrhy. Ty straně máme i názory, které říkají, že zaostáváme v rozvoji dopravní infrastruktury a proto potřebujeme investice i ze soukromého sektoru. Já myslím, že ta pravda je někde mezi. A jsem si jist, že se nám podaří dosáhnout vyváženého výsledku. Začnu odpovědí panu Howardovi. Já si vážím vašeho názoru, ono to posílilo mé přesvědčení, o tom, jak vlastně provádět politiku. Ano, když přijdeme na ten zápal, tak jsou z nás 50 miliard do roku 2030 na dokončení sítí TEN-T. V rozpočtu nástroje Connecting Europe je 22 miliard, takže to je tedy hodně málo v porovnání s kýženým cílem. A já doufám, že vás do kon, lepší konektivity a propojení členských států. Je také dobré, že můžeme začít vysvětlovat, že v tuto chvíli nejde jen o prostou debatu má dáti dal. Pouze dvě, ale někdy čtyři nebo víc. Lepší rozpočet pro nástroj Connecting Europe by byl takovým dobrým východiskem pro další práce, tak abychom měli dost prostředků na financování politiky soudržnosti. Jsme tady proto na půdě tohoto výboru, abychom přispěli k lepší konektivitě a tím i našim občanům. A jestliže ještě někde žijí děti, které se nedostanou včas do školy kvůli mizerné dopravní infrastruktury, kvůli mizerné, mizernému stavu silnic. Čili to je tedy vlastně náš cíl a my na tom chceme pracovat a já jsem připraven akceptovat vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. 26. března. A hlasovat bychom měli v březnu. Děkuji. Děkuji také za diské sociální a územní soudržnosti v Evropské unii. Sedmá zpráva Evropské komise. Víte, že tato byla zveřejněna 9. října loňského roku a je to nů. A Reči se rozhodl vypracovat eh, zprávu z vlastní iniciativy, která by jasně vymezila stanovisko Evropského parlamentu k této byl seminář na toto téma a 1. února proběhlo mimořádné zasedání na téma budoucnost politiky soudržnosti po roce 20. Předkládání pozměňovacích návrhů je pět odpoledne v pondělí, v pondělí 26. února. Vážení kolegové, je pravda, že, jak jste řekla, paní předsedkyně, tak jsme se zmínili o tomto tématu již na schůzích. Je to velice důležitá e, věc a je pravda, že to, co tomu dává specifický rozměr, je, že tato zpráva přichází v klíčovém okamžiku právě před předložením návrhu Evropské komise o budoucím rozpočtu a o strukturálních fondech po roku 2020. Takže náš výbor již měl příležitost zaujmout stanovisko k budoucnosti spodly politiky soudržnosti, zejména se zprávou našeho kolegy Vespala. A samozřejmě já vlastně se hm, navazuji na tyto práce, které již byly provedeny. Věci se hýbají, posunuli se kupředu a musíme samozřejmě zohlednit určité věci, které jsou nové, zejména sedmou zprávu o soudržnosti, kterou předložila Evropská komise. Tak šéf, co se týká změní mé zprávy, tak jsem se snažil skloubit několik cílů. Jednak vyvodit určitá poučení ze zprávy, která byla zveřejněna komisí, budu mít ještě možnost se k tomu vrátit. Ten dokument je velmi obsáhlý, je ucelený takže obsahuje také práci a chtěl bych poděkovat za práci všech, kteří se na tom podíleli. Nechci však, aby tato zpráva byla pouze popisná, aby se soustředila pouze na čísla. Moje priorita naopak je, abych abych vyvodil poučení z této sedmé zprávy o politice soudržnosti a abych předložil určité návrhy, které budou konkrétní pro budoucnost politiky soudržnosti. A potom třetí bod. Chtěl jsem eh, tam zapracovat určitá politická poselství a připomenout určité zásady, které jsou velmi důležité. Dokumenty, které byly zveřejněny minulý týden, jsou ostatně právě také jejich cílem je nám to připomenout, připomenout, že musíme bojovat až do posledního dechu za tuto politiku soudržnosti, abychom obhajovali takovou politiku soudržnosti, která je ambiciozní. A všichni společně se musíme postavit proti tomu, e, tomu, a to velmi odhodlaným způsobem, proti jakémukoliv scénáři, který by vylučoval některé regiony nebo vylučoval některé země z budoucí politiky soudržnosti. Vážení kolegové, v mých očích existuje pouze jeden scénář a to je scénář takové politiky soudržnosti, která bude pokrývat veškeré regiony a všechny evropské země. Takže abych eh, na začátek tedy se vrátím k některým základním poučením vyplývajícím z té sedmé zprávy. Je pravda, že komise často zdůrazňuje pojem přidané hodnoty každá stránka této zprávy, a to je pravda, znázorňuje, poukazuje tady na tuto přidanou hodnotu. A nejprve bych se chtěl zmínit o otázce, nebo říci, že tady ta hodnota, nad, eh, ta nadhodnota nebo přidané hodnoty se snaží zblížit Evropskou unii nebo přiblížit Evropskou unii k evropským občanům. Další základní aspekt, který je zdůrazněn ve zprávě o soudržnosti, je to, že dopady toho, co všichni známe, ať pocházíme z jakékoliv země, že tedy dopady globalizace, dopady urychlování té globalizace, eh, chudoby, eh, klimatických změn, tyto všechny dopady se týkají všech zemí a evropských regionů. A v důsledku toho Obhajuji tedy politiku soudržnosti, která bude nadále pokrývat všechny evropské regiony díky tomu rozpočtu, který známe a který by měl být na výši cílů. A pokud všechny regiony mají být pokryty, tak se domnívám, že zpráva komise znázorňuje, do jaké míry území a potřeby jednotlivých území se liší v Evropské unii. A v podstatě v v tomto rámci ta územní dimenze politiky soudržnosti musí, domnívám se, a v mých očích to je velice důležité, musí být posílena tak, aby mohla zaručit takový přístup, který bude ušitý na míru, zejména v některých regionech, těch vzdálenějších, ale nejen v těch a potom ta sedmá zpráva o politice soudržnosti také ukazuje, že rozdíly mezi jednotlivými regiony se znovu e, prohlubují. Ukazují, ukazuje také, že jsou zde rozdílné situace, situace, které jsou mm, kontrastní s rozdíly, které se mohou ještě prohlubovat, zvyšovat a nebo přesunovat. A ta zpráva například zdůrazňuje existenci e, chudoby, prohlubování meziregionálních rozdílů, a to i mezi regiony, které jsou prosperující. Ta se zprávy vyplývá, že nezaměstnanost je stále na vysoké úrovni, zejména před krizí. A potom ta hlavní poučení z této zprávy se týkají, a už jsme ostatně měli příležitost o této otázce zde hovořit, se týkají rozvoje některých postupů, procesů, zejména těch regionů a území, která jsou jaksi v pasti těch eh, středních příjmů. Já se nebudu k tomu vracet, už jsme o tom hovořili na minulé schůzi, když to bylo vysvětleno, tady tyto postupy a tyto jevy na základě velice jasné studie. A já se domnívám, že jeden z velkých cílů budoucí politiky soudržnosti bude zareagovat nebo přinést řešení, poskytnout řešení těmto regionům a myslím si, že politika soudržnosti musí samozřejmě nejen snižovat rozdíly a ty propasti, ale musí také předcházet toho, tomu, aby některá území, která jsou omezena opouštěla tuto politiku. Takže toto jsou ta hlavní poučení ze zprávy zveřejněné Evropskou komisí. Mohl bych ještě dlouho o tom hovořit, ale na základě těchto poučení z sedmé zprávy jsem se snažil předložit určité návrhy, tak aby tento vývoj byl zohledněn v té architektuře budoucí politiky soudržnosti. A tedy rád bych se stručně vrátil k některým tématům, k některým těm návrhům, o kterých se zmiňuji ve své zprávě. Pokud jde oblast, o oblasti, kde bychom měli jednat, zaintervenovat, navrhuji určité tematické soustředění, koncen- tematickou koncentraci, která bude vycházet z těch hlavních cílů evropské politiky, které vyplývají ostatně z té zprávy předložené komisí. To je samozřejmě zaměstnanost, inovace, podniky, zejména malé a střední podniky, boj proti klimatickým změnám na úkor těch územních postupů, které jsou mnohotématické, zaměřené na více témat, jsou složitější a ta je samozřejmě potřeba eh, považovat za prioritu. Takže navrhuji, abychom zapracovali, zavedli určité integrované území jednotlivými regiony. Podle mého názoru je to velice důležité. Pokud jde o ukazatele, o tom jsme již také hovořili mnohokrát. Hlavní věc je, aby tyto nové ukazatele byly v souladu s těmi cíly, které jsou stanoveny, a to zejména boj proti součástí politiky soudržnosti. Zpráva komise ostatně ukazuje, že tento fond má územní dimenzi, která je ne a vzdalovat se jaksi od politiky soudržnosti, to by byla strategická chyba. Potom je zde velmi choulostivé téma, a myslím si, že zde také, které by byly odpojeny od cílů. Nicméně se domnívám, že je nutné a bez nějakého tabu se hovoř, hovořili o otázkách, jako je soudržnost a sociální a daňová konvergence, protože se domnívám, a je zde riziko, že území budou ještě více vystavena, zejména ty regiony, které jsou ty zranitelné, které jsou nějakou novou podmíněnost, nějakou kondicionalitu, která by byla penalizační a ještě méně, že bychom zaváděli nějaký systém, který by těch regionů a zemí. Další téma, které nám všem leží na srdci, a snažil jsem se eh, mu věnovat důležité místo v mém regionu u všech nositelů evropských projektů. To byly konzultace, které jsem před několika měsíci provedl proporcionality a diferenciace. Takže to byly několika slovy hlavní směry té zprávy nebo návrhu, který vám před se stínovými zpravodaji, ale abychom dodrželi ten časový harmonogram, tak bych vyzval kolegy, aby předložili své pozměňovací návrhy v angličtině, pokud tedy. Thank you very much. You are right. We have the... Děkuji. <clears throat> Máte pravdu. Máme ambici připravit tuto zprávu a zveřejnit ji ještě předtím, než dostaneme návrh eh, od Evropské komise na víceletý finanční rámec, takže bude opravdu zásadní. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se moc omlouvám, ale budu trochu obšírnější. Ono jde o zprávu, která je velmi obsáhla a pro nás dnes nesmírně důležitá. Nejprve chci poděkovat zpravodajovi, který vypracoval opravdu mimořádně zajímavý text, dobře koncipovaný. Do značné míry dílím ten obsah a těším se na to pozvání spolupracovat velmi usilovně, abychom byli připraveni náš text eh, předložit na plenárním zasedání parlamentu ještě předtím, než nám komise zašle návrh víceletého finančního rámce. Nejprve obecní eh, obecné poznámky. Je tam několik poměrně velmi zajímavých pasáží v bodech preambule, eh, v té důvodové zprávě také. A myslím si, že by se tyto zajímavé možnosti měly objevit v hlavním v hlavním textu a ono to tak vždy není. E, pan zpravodaj o tom také hovořil. Myslím, že tady by se opravdu některé věci mohly prosadit e, ještě do e, znění hlavního textu. Pokusím se tedy jít tou cestou, kterou naznačil náš zpravodaj. Samozřejmě sdílíme názor, že politika soudržnosti by měla pokrývat všechny regiony Evropské unie ale rovněž skutečnost, že přidaná hodnota této politiky se objevuje především ve velmi silně e, vnímané subsidiaritě. To znamená, že jednotlivá území musí jí e, být do toho plně zapojeny, musí chtít být do toho plně zapojeny a Evropská unie se musí chtít přiblížit víc svým občanům. A toto je aspekt, který se může více projevit e, v koncepci naší politiky soudržnosti. Většinou jsme tak trošičku ve spoždění. Tady budeme muset být rychlejší a navíc přesnější vysvětlit, že velmi často, když hovoříme o politice soudržnosti, nesmíme zapomínat na to, že někdy dochází k tak trochu směšování myšlenek. Je tady na jedné straně Junckerův plán, to je pravda, ten se realizuje a jsou tady e, finanční prostředky, které se dávají po realizaci projektu, ale, e, či před projektem a politika soudržnosti e, naopak. Takže tady je třeba s Eh, srovnávat srovnatelné. A možná, že jasnější vysvětlení by mohlo eh, také vysvětlit, že politika soudržnosti není ve spoždění, jak si často mnozí myslejí. A myslejí si to nesprávně. Pak je tady další věc, eh, určitá oblast, na které pracujeme a předložíme příslušné návrhy. A tou oblastí je Eh, teritoriální dimenze. Ta zpráva velmi jasně zdůrazňuje, že teď už eh, nestojíme tváří v tvář některým před eh, s příliš rozvinutým oblastem a jiným přes příliš opožděným. Ne, teď už je to jinak. Teď už je tady určitý blok rozvinutých oblastí a oblastí středně rozvinutých a uvnitř těchto bloků zaznamenáváme problémy. Problémy ve městech, například v eh, těch eh, příměstských eh, oblastech. Pak jsou tady další problémy v těch hornatých oblastech a nejvzdálenějších oblastech. Eh, německý prezident eh, nedávno eh, řekl, že tady existuje už problém od jaksi vysychání určitých regionů v Německu, odlivu obyvatel a tak dále. Takže otázka, kterou si musíme klást, je, jak postupovat dál. Je tady otázka eh, teritoriální dimenze a integrace, to zůstává jako zajímavý problém, ale jak do té eh, politiky soudržnosti promítnout ty odlišnosti? Eh, problémy venkovských oblastí, oblastí městských, oblastí vzdálených i nejvzdálenějších. Eh, někdy máme bohužel takové cíle, které nejsou úplně jasné. A jak to provádět tak, abychom tady jasně eh, artikulovali věci, které by nám umožnily rozdělovat tyto problémy, vnímat je E, samostatně a zároveň soudržně. Možná, že bychom si mohli představit určitou takovou agendu, e, která by artikulovala společné e, územní cíle podle určitých ukazatelů, které by nám umožnili potom následně vidět, jak problémy řešit, ať už se jedná o oblast městskou, venkovskou, obtížnou, vzdálenou či velmi vzdálenou jsou tady ty regiony, které mají ten střední příjem. To je svým způsobem taková, eh, taková léčka, taková past. Eh, Evropa se vymanila z krize jako oslabená a to hned v několika oblastech. Teď nehovořím tolik o regionech, spíš o teritoriích. Některá jsou velmi eh, vepředu, poprala se s tou krizí, jsou velmi odolná E, ta území, e, ale pak jsou tady jiná, která e, se stále ještě potýkají s problémy v rozvoji a čím dál tím větší počet území je takzvaně průměrných, to znamená oblastí, které jsou tváří v tvář eh, těm výzvám globalizace a mají problémy. Možná, že bychom mohli omezit politiku soudržnosti na ty regiony, které mají největší problémy, ale zároveň musíme zohlednit eh, aspekt eh, konkurence schopnosti regionalizace těchto politik. A v této oblasti musíme zohlednit eh, aspekt eh, konkurence eh, schopnosti regionalizace těchto politik. A v této oblasti jsou určité návrhy, které stojí za to, aby byly formulovány. Měly by být formulovány. Měli bychom tady bohaté oblasti v uvozovkách eh, s pří, průměrným příjmem, chudé a tak dále. To znamená vytvořit určité kontinuum, kontinuum, které by umožnilo propojit nějakým způsobem eh, bohaté i chudé regiony, aniž bychom to příliš rozčlenovali. Musíme zohledňovat goroznějšího a eh, pokud tady existuje nějaký komplexní problém, tak je třeba ho řešit, protože soudržnost evropských politik je hlavní téma. Takže je tady ta past průměrného příjmu a tady si myslím, že musíme regionům pomoci, abyste z této pasti vymanili. A hmm. takže, jak to vypadá s programovacím rámcem pro období po roce 2020? Inu, Evropský sociální fond a fondy pro e, regionální politiku a soudržnost e, jsou dva nástroje, které jsou neděli, jsou spojené s transformací e, té průmyslové tkáně <clears throat> a s, je třeba si uvědomit, že tyto, na, tyto dva nástroje nemůžeme oddělit, jak je tady někdy někde navrhováno. Zpravodaj to řekl jasně. Motivy za tímto Myslím, že je e, v pořádku, e, když e, bychom se ubírali cestou ještě doplňujících ukazatelů. A tyto doplňkové ukazatele by měly být stabilní, měly by být spolehlivé, založené na konci důležitá a jeho rozdělení mezi občany, mezi obyvatele. Ale je tady otázka nezaměstnanosti, míry nezaměstnanosti, z nelegální migrace a tak dále, ale nezaměstnanost a nezaměstnanost mladých, to bychom měli zohlednit zcela určitě. A teďko ta komplementaritu velmi eh, vnímáme, velmi rozumíme. Junckerův plán eh, má hlavně za cíl invest, financovat investice určitého rozdržnosti. Máme zde také politiky, které umožňují dospět ke konkrétním, hmatatelným ekonomickým výsledkům které ještě doplňují a nejsou v protikladu jeden vůči druhému. To je důležité říci. Otázka zjednodušování složkami. Tady jde o otázku určité zkušenosti, dopadu a otázka eh, multiplikace byla efektivní a abychom nemuseli dát eh, eh, dost, abychom nemuseli prostě uznat kritiky, které se opravdu velmi, velmi. Co jsme učinili v oblasti soudržnosti, tak to si myslím, že teď je tato oblast, na kterou bychom se chci sdělit a snažila jsem se být. Vy jste zmínila, že zpravodaj se dotknul určitých otázek, ale dále je ne, nerozpracovat rozpracovat ty záležitosti, které jsou již ve stanovisku zmíněny. Ano. Dobře, můžeme to udělat cestou pozměňovacích návrhů. Chápu, o jaký problém jde. Dobře, takže já dávám slovo dalšímu stínovému zpravodaji panu Tomašičovi paní Tomašičové, promiňte, včetně regionálního eh, hrubého domácího produktu, energetiky, migrace, rozvoje měst a tak dále. Je evidentní, že finanční krize narušila eh, V nejchudších zemích bylo eh, v posledních letech HDP per capita v podstatě na úrovni mediánu Evropské unie, ale se zlepšením produktivity, což tedy souvisí se zlepšením produktivity, ale zhoršováním zaměstnanosti. Globalizace nejsou tak produktivní. Já mohu podpořit návrh zpravodaje, protože jsme přesvědčeni o tom, že se politika soudržnosti po roku roce 2020 musí být důvěryhodným instrumentem. Musíme být odolní, abychom dokázali čelit globalizaci a technologickým změnám. A je otázka, je to zvláště tam, kde ta politika, ta národní politika je v určitém stádiu změn a přechodu. Pokud jde o sociální a daňové zbližování na jednotném trhu, eh, to teď s ním trošku jako Macron, ale dobře, financování zůstalo na současné úrovni. Děkuji. To byli koordinátoři a nyní eh, členové výboru REGI. Že než dostaneme do Kumenice. A ta e, to hranice 23. E, února budou šéfové státu a je, myslím, zcela jednoznačný politický signál. Když se díváme na dokument komise, tak tyto věci vyplývají jednoznačně a států budou velké, že státy prostě bude potře- státy budou potřebovat flexibilitu, aby rozhodli, kam ty peníze půjdou. Takže tematické priority. Pokud chceme eh, udržet dlouhodobou podporu politiky soudržnosti, dokonce i v nizozemí, eh, které zahrnují více spolufinancování ze členských států. Já si myslím, že tady je dost eh, velké nadšení v členských státech se říct prostě, teď nastaly nové časy, potřebujeme se k těmto věcem postavit novým způsobem. A když se podíváme na to, co eh, například eh, ty různé rezervy, po těch sedmi letech se to pak musí vydat, ty peníze. A možná, že eh, jsme na určité věci třeba zapomněli, že byly koncipovány před sedmi lety. A možná ne všechno úplně funguje, není to všechno dost efektivně pojato, takže koheze 3.0. Tady musí vzniknout nová politika soudržnosti, musí do toho být začleněna. A když bych měl mluvit o kritériích, tak si myslím, že se musíme podívat velmi zblízka na celou tuto problematiku. Já naprosto souhlasím s tím, na čem jsme se shodli ve zprávě Westfál ohledně mixu eh, GNI, to je velmi důležitý, eh, důležité kritérium, něco, z čeho, od čeho se můžeme odrazit a pak jde o nějakou následnou diferenciaci. O tom se můžeme pobavit. Musím říct, že jsem trošičku zklamaný tím eh, dokumentem, tou samotnou sedmou zprávou o soudržnosti když eh, nejde tolik o to, jak se dívá na budoucnost, ale jak vnímá ten, tu, tu budoucí politiku Unie, Eh, konkrétní věci. Já bych tam rád viděl eh, víc o tom, jak tam bude dosaženo synergie mezi sedmým eh, politikem, programem soudržnosti a horizontem 2020. Jak v této oblasti můžeme věci zlepšit? Jak tady to může fungovat? Jak co se týče horizontu, tak devátého rámcového programu? E, prostě nemůžeme se jen tak dívat e, dokola, jak zlepšit své programy. Musíme se dívat mnohem šířej Musíme se dívat dopředu a i do stran, vnímat potřebu flexibility. Celá řada členských států tady říkají, že chtějí více flexibility v oblasti vzdělávání a inovací, další chtějí zase primární infrastrukturu, potom jsou tady sociální, environmentální aspekty, kde musíme zajistit rozvoj infrastruktury. Další e, program je rozvoj infrastruktury v oblasti digitální ekonomiky. Tohle všechno je něco, něco, co může fungovat, můžeme věci diferenciovat s tímto způsobem, ale potřebujeme vědět, jak ta politika soudržnosti do toho bude zapadat, jak budeme moci zlepšit interakci. Pokud máte integrovanou politiku, tak eh, eh, takhle to bylo až do posud, tak je potřeba prostě říct, jak chcete dosáhnout určitých výsledků, jak budou, eh, co chcete, co očekáváte od svých partnerů. Prostě tancovat se dá pouze ve dvou. To jsou tedy moje připomínky a myslím si, že první signály byly vyslány. Prostě nemůžeme eh, soudržnost nechat jako chudého příbuzného někde vzadu. Je to jasně vytyčeno v smlouvách a já se domnívám, že mohu eh, věřit tomu, že chceme toto uchovat v nadcházejícím období, ale jak jsem řekl, flexibilita do toho musí být zapracována. Děkuji. Další je paní Maledič, prosím. Kapitola je věnována tématu, které se opravdu zaslouží, totiž eh, regiony, kde ty mzdy k unie jednotného trhu a tak dále, ale také jak zmiňujete ve své zprávě, eh, v sociální oblasti taky a vytváření kvalitních pracovních míst se nám nepodaří naplnit naše 20 milionů. Místo toho ten počet narostl o 1,7 milionů, takzvaná smart eh, specializace a to, jak důležité to je. Myslím, že bychom měli zdůraznit, že a to, jak si je představujeme do budoucna. Zdali zůstanou součástí tematických cílů, nebo se z toho stane základní princip, o čem bychom také měli přemýšlet. A pak je to také otázka, jak skutečství a sektor. Vážení kolegové, ve chvíli, kdy se bavíme o sedmé zprávě, musíme, nebo tedy si uvědomit, že již existují určité problémy, a se kterými se budeme potýkat v příštím programovacím období, především tedy pokud jde o přijetí víceletého finančního rámce. Vzhledem k tomu, že se všechno zdrželo, tak jsme tedy ve velké nejistotě. Nevíme, jak bude vypadat budoucí víceletý finanční rámec, ani nevíme, jak bude vypadat eh, příští Evropský parlament, o jaká témata mu půjde, jaká komise bude ustavena. A zdali se podaří zachovat kontinuitu politiky soudržnosti. To je tedy velký otazník výsledek pozitivní nebo negativní. A za druhé, eh, vidíme tedy tři alternativy budoucnosti politiky soudržnosti a je důležité je si uvědomit, že každý z těchto tří scénářů se týká trochu jiné skupiny obmyšlených příjemců problém z pohledu toho, jak by měla vypadat politika soudržnosti a jak by měla vypadat a její politická podpora je třeba si uvědomit, že tedy ty, ti přispěvatelé či možnou možnost, kdy východní část Německa prostě nedosáhne na prostředky z politiky soudržnosti po roce 2020. Je to opravdu rozumné? Je to hospodářsky a sociálně přijatelné pro Německo a vůbec tady, kteří nejsou vyloženě populisté, ale vyjadřují se k těm hlavním aspektům, proč odvádět a říkají, proč odvádět víc prostředků. Právě Binkovská. Tam se říkalo a bylo to oficiálně potvrzeno komisí, že mezi těmi čistými přispěvateli za každé euro, které jde na východ, 67 centů jde než 70 se vrací zpátky do Německa. A ta situace se v podstatě nemění. Přesně naopak. A nejnovější odhady potvrdit. To potvrdili. je třeba v rámci své vlastní ekonomiky budete, použijete tedy všechny ty rady těch různých subdodavatelů, konzultantů a tak dále a zabráníte tomu, aby prostředky plynuly do veřejných základ. Politiky soudržnosti byla přínosná pro obě strany. A to je také důvod, proč do těch nejchudších regionů, těm říkám, že je to tedy nesmysl a že to bude mít negativní dopad i na jejich vlastní. Ale místo simplifikace jsme se dost, dočkali spíš komplikací, protože členské státy sami přišly s novými pravidly. Pravděpodobně v roce 2021 bude schválen další víceletý finanční rámec a do té doby máme jen málo času. A jestli se budeme chovat dosáhnout na peníze. A konečně pokud jde administrativní kapacity, já jsem si pořád jistý, že je a je třeba, aby uvnitř našich vlastních členských států byla ochota navrhovat a implementovat tyto projekty. Když existují ty nové výzvy, o kterých jsem zde již hovořil, pan kolega Boštinaru to myslím, že vyzdvihl velmi, velmi správně. A proto je podstatné, aby